bychom potřebovali otevřenější výměnu názoru. Pan Kašman to řekl jasně. Je třeba posílit přístup k dokumentu v EU. Děkuji, vám, paní Sargentini. Já myslím, že dnes můžeme ukončit tuto debatu a hlasování bude proběhnout zítra v 11.30. A můžeme přejít k dalšímu bodu našem programu, což je zpráva Vliho Majera o činnosti petičního výboru v průběhu roku 2010. Tak nejdříve dáváme slovo panu Majerovi na čtyři minuty. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedající, eh, pane komisaři, zástupce rady. Především bych chtěl poděkovat všem členům petičního výboru, kteří mě umožnili, abych tuto zprávu nyní prezentoval, zprávu, která je založena zejména na konsensu. Všem jim děkuji, zejména těm, kteří předložili pozměňovací návrhy, poněvadž tyto příspěvky určitě přispěly ke kvalitě a k výtečné úrovni této zprávy. A chci poděkovat také sekretariátu výboru za to, že nám pomohl s touto prací. Naše zpráva se týká roku 2010, což eh, týká naše, naší činnosti. Eh, není to zrovna o programu Evropské komise, je to spíše o tom, co, na čem záleží občanům a kteří využívají eh, svého práva sepisovat pepise, petice. Takže především my zde dáváme přehled eh, peticí v roce 2010 dále zdůrazňujeme roli výboru, eh, který vlastně naplňuje to, že občané mají právo upozorňovat na porušování evropského práva a dále eh, se to týká dopisu o schvalování občanských iniciativ, iniciativ a prosazování občanských práv. Takže my jsme tady měli eh, máme zde tedy počty, které přibývají rok od roku a eh, týkaly se zejména životního prostředí, základních práv, vnitřního trhu a spravedlnosti. Eh, poznámeváváme, že většina těchto petic, které se týkaly životního prostředí, tam jde o přijetí postupů, kterými se mohou zabránit škody, které jsou nevratné. Dostali jsme je ve Němčině, angličtině, španělštině a italštině a mm, zejména němečtí, eh, španělští a eh, dále řečtí peti, eh, překladatelé petic převládali. Petice, které se týkají Španělska, tak těch bylo více než těch, které se týkaly eh, Evropské unie. Eh, dále následovala Německo. Samozřejmě jsme v době, kdy elektronické prostředky nahrazují papír a my zde jsme zabývali třemi eh, výzkumy v roce 2010. Jeden se týkal Španělska, a sice případu eh, nakládání s toxickými odpady, toxickým eh, prachem a e, Dále se to týkalo například vztahů s dalšími institucemi, jako je Rada, Komise, Ombudsman a podobně. Takže tady jsme měli zkrácení eh, reakcí na eh, tyto stížnosti, což zmiňujeme také eh, ve zprávě z roku 2009. Evropská komise je povinná poskytovat pravidelné informace o úředních řízení, která eh, probíhají a toto je eh, základní část eh, vztahu mezi institucemi. Bohužel musíme říci, že je nám líto, ale často je nedostatečné zavádění legislativy na ochranu životního prostředí. Na druhé straně ovšem je zde vyjádřena spokojenost s činností evropského ombudsmana a také zrostla transparentnost v oblasti petic. Eh, K největším novinkám pro náš výbor patří Evropská občanská iniciativa. A zde jsme měli dobré zkušenosti a je třeba, abychom velice dobře sledovali využívání tohoto nástroje. Eh, měli jsme poměrně eh, Eh, malé, ma, málo jsme se zabývali peticemi, které se týkají lidských práv a základních práv. Děkuji a nyní pan komisař Ševčovič. Děkuji vám. Tato zpráva pana Majera je velice důležitá. Chci poděkovat výboru za vynikající práci a chtěl bych se zaměřit, když dovolíte, na tři konkrétní věci. Zaprvé na spolupráci s výborem a samozřejmě také na věci související s načasováním které jsou zmíněny v této zprávě za třetí ohledně profilu těchto peticí, které nejvíce potřebují naší pomoci. Nejdříve tedy ke spolupráci s komisí a já bych zde rád ujistil všechny poslankyně a poslance Evropského parlamentu o naší vůli nadále eh, pokračovat naší spolupráci s veškerou asistencí, kterou můžeme poskytovat ohledně peticí. Jak poukazuje zpráva pana Mejera, žádáte eh, o tom, hovoříte o tom, eh, že, že máte obrovský počet eh, žádostí, obrovský počet peticí, které k vám přicházejí a hovoříte také o tom, jak se vyvíjí tento trend. My spolupracujeme ve velice dobrém duchu, jak se ukazuje. Naše pomoc spočívá především v tom, jak analyzovat, do jaké míry v daném případě může být využito evropské právo. A někdy se zabýváme tím také mnoho, na mnoha schůzích. Chci poděkovat výboru také za pomoc eh, komisi, eh, díky tedy aktivní spolupráci s paní eh, Maconi, s paní Auken a se sekretariátem výboru v nedávné iniciativě, která byla eh, zahájena DG pro životní prostředí, protože díky tomuto se blíže k členským státům eh, dostalo to, že opravdu se staráme o implementaci legislativy. Za druhé, hovoří se v této výroční zprávě o velice důležité věci a to jsou časové údaje, načasování. Samozřejmě, že můžeme ilustrovat mnoha způsoby, to, že dochází tedy k dlouhému eh, čekání při eh, podávání eh, petic a máme zde dobré výsledky z nedávných měsíců, kdy petice byla předložena v květnu a týká se tedy kontextu pokračující debaty o označování původu konkrétně u eh, konzervovaných ryb v souvislosti se neštěstím ve Fukušimě. A to je eh, oblast, kde eh, se chystá velice důležitá zpráva. Čekáme také zprávu, která se bude zabývat odpadem. Tam má přijít do konce roku. Ve zprávě pana Mejera vidím, že do roku 2013 Rok 2013 by měl být rokem evropského občanství, což je opět eh, pozbuzující, protože to znamená, že se zaměříme více na eh, mm, občanské iniciativy. Nařízení o občanské eh, iniciativě jinak vstoupí v platnost v 1. dubna příštího roku. A Chtěl bych poukázat na několik prvků, například na základní práva a otázku pří, využitelnosti eh, charty. Často není možné využít eh, chartu o eh, překladatelích petic, protože to neumožňují konkrétní detaily jednotlivých případů, které nespadají do rámce evropského práva, které to pokrývá, což je Eh, což, což je nepříjemné, protože to ukazuje, jak řekl někdo z poslanců, že eh, tlučou na špatné eh, dveře. A my si přejeme vytvořit mnohem lepší interface, takovou, takovou prostředek, tak, aby došlo k lepšímu, lepšímu nasměrování jednotlivých případů a jejich lepšímu vyřizování. Jednotlivé pozměňovací návrhy vedou k tomu, aby se zlepšila tato situace, což je v našem společném zájmu jak komise, tak parlamentu. A pane předsedo, tímto bych chtěl nyní uzavřít svůj prv a těším se na diskuzi. Děkuji, pane Ševčoviči. Nejdřív budou hovořit eh, řečníci za eh, jednotlivé politické skupiny. Pan Jár. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, nejdříve děkuji eh, zpravodaji za skvělou zprávu díky eh, peticím mohou poukazovat občané na nedostatky, neplnění povinností, případně eh, neprovádění eh, práva. Prostě je to spojení s každodenním životem našich občanů. Petice je jedním z nejdůležitějších a nejkonkrétnějších práv občanů Evropy a neustále se přesvědčujeme o tom, že to lidé rádi využívají. K té zprávě ve srovnání s rokem 2009 2009 jsem požadoval, abychom zlepšili vnitřní postupy. To se bohužel ne u všech petic eh, povedlo, eh, ne u všech zúčastněných eh, ale děkuji, že jste se o to snažili. My budeme dále pracovat na tom, aby každý obdržel rychlou a konstruktivní odpověď. Na prvním místě mezi tématy je životní prostředí. Tady mi připadá, že se dá mnohé vylepšit. Za prvé, lepší komunikace mezi komisí a členskými státy. Často jsou informace nesrozumitelné anebo neaktuální z nepochopitelných důvodů a je na tom vina často e, zastaralá politika členských států. A e, komise by se měla více snažit. Za druhé, stížnosti e, proti spožďování případných právních řešení situaci v životním prostředí, to už by se mělo řešit v průběhu a nečekat, až jak to dopadne. Rovněž u mnohých petic se ty petice dostanou na přetřas, až když už se to neblahé stalo, nějaká budova, která by tam neměla být, už je pevně postavena a je velice těžké zjednat nápravu. Nakonec bych ještě chtěl eh, poukázat na to, že máme tu novou občanskou iniciativu. To je nový nástroj, tam mohou občané se aktivně podílet na politických procesech. A pro mě eh, není ehm, Eh, srozumitelné, proč tedy je nezbytné, aby právě petiční výbor tam v tom měl důležitější úlohu, kterou by měl sehnat. Děkuji. Járo, panu Járovi a nyní minuta a půl pan Boštináru. al Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo, pane komisaři Ševkovici, Ševčovici a kolegové. Já chci ještě jednou zdůraznit, jak důležitý je náš petiční výbor. On chrání práva evropských občanů, pokud dochází k její porušování ze strany Evropského státu nebo Evropského úřadu. Evropští občané eh, mají právo na to, aby byli chráněni a také jejich práva aby byla chráněna. Eh, v dnešní debatě a v této zprávě jsou mi důležité zejména dva aspekty. A sice, že navzdory vysokému počtu peticí, navzdory hrubému porušování charty základních práv, komise se staví odmítavě k požadavkům, aby konala a víceméně hledá záminky, jak nekonat. Já připomínám maďarský případ. Benátská eh, komise řekla, že charta práv je závazná. Komise to jakoby nechápe. A pokud se týče životního prostředí, komise musí rigorozněji vykonávat eh, kontrolní činnost a zajišťovat to, aby tato legislativa byla důsledněji uplatňována a implementována ve všech vnitrostátních legislativách. A je třeba tak činit nejenom bezprostředně po realizaci projektu, ale také postěji. A já bych chtěl poukázat na gigantický projekt Roše Montana v Rumunsku v této souvislosti. Chci dále poděkovat kolegovi Majerovi za vynikající spolupráci a také dalším eh, členům našeho výboru. Děkuji vám, pane Bostinado, a nyní eh, paní Oke na dvě minuty. Já bych chtěla poděkovat Vilimu Majerovi za tvrdou práci a nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno, poněvadž většinou z toho souhlasím. Ale musím říci, pane komisaři, eh, že ji vnímáme jako problém, když říkáte, že lidská práva zase nehrají tak eh, důležitou roli. My zde máme kodaňská kritéria. Vy říkáte, že eh, tato můžete použít pouze na eh, země, které se stávají nebo poté, že se stanou členy EU, ale to není příliš důvěryhodné. Já bych chtěla využít eh, tento vstup k tomu, abych popsala špatné podmínky, které parlament dává našemu výboru. Náš výbor patří k těm, které jsou nejblíže našim občanům. A my tedy hodně hovoříme o právech občanů, ale bohužel podmínky v naší práce jsou eh, dosti chabé webové stránky parlamentu, tam se naše, náš výbor špatně hledá a já jsem ráda, že nyní je možné použiv, eh, podávat eh, stížnosti elektronicky. Nicméně my bychom potřebovali více zdrojů, abychom mohli sami provádět vyšetřování, tedy právní vyšetřování předkládaných případů. Samozřejmě, že my eh, musíme se zabývat všemi peticemi, poněvadž eh, občané na to mají právo. A potom mám ještě další věci. Já si myslím, že náš výbor nemá dostatečně postavení. Je jakoby výbor druhé třídy a my v podstatě nemůžeme dostatečně eh, rozvíjet naši činnost a to není dobrý signál směrem občanům. A ještě jeden bod. Výbor eh, je má tedy název, který v dánštině, finiště, finštině ehm, je velmi špatně srozumitelný ten název. Je to, je to název velice zastaralý, takže nikdo v těchto zemích neví, co to vlastně znamená. Prostě to by se mělo změnit. Děkuji vám, paní Oken. Na minutu, pan Helmer. Pane předseda, mám jenom jeden problém s touto zprávou, která je vynikající a to, že se nezmíní o problému, který způsobil největší počet peticí v posledních letech. A to je e, otázka španělských nemovitostí. Stovky evropských občanů z mnoha zemí vynaložili celoživotní úspory na mm, nemovitosti ve Španělsku a pak zjistili, e, že mají u dveří buldozer a nebudou mít nic. Španělsko od, no, odmítalo se tímto dlouhá léta zabývat, upírá eh, práva na eh, smlouvy a na majetek evropským občanům, popírá eh, právo a z našeho závazku pro lidská práva činí kus papíru a je toto skandál nejen pro petiční výbor, ale pro parlament a Evropskou unii, že neplníme naše přísliby občanům. Pan Boštináru se, eh, se stěžoval, že komise není dostatečně aktivní vůči těmto porušením eh, lidských práv. A proto já volám, aby komise eh, se mm, opravdu seriózně zabývala tímto problémem a rychleji vyřešila. Děkuji vám, pane Helmere. Slovo má na minutu a půl pan Salvini. Grazie, Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji za zprávu, níž budeme zítra hlasovat. Myslím ale na to, jak je vzdálená tato diskuze evropských institucí od eh, běžného života půl miliardy obyvatel Evropské unie. 1600 petic z loňského roku, více než tisíc tedy bylo odloženo a eh, tak už víme, jak je tento nástroj eh, výkonný, účinný. A to nepočítáme ty petice z předešlých let, které ještě nebyly vyřešeny. Víme, že komise se odebrala do Neapole v loňském roku, nebo tedy spíše odebrala tam, odebrala tam petiční výbor do e, Neapole, ale tam je spíše zapotřebí zázraku než návštěvy výboru. E, musíme se zabývat počtem obyvatel, kteří musí složit své podpisy na to, aby mohli předložit e, petici ale parlament už prodiskutoval a odhlasoval spoustu věcí, jako neuvěřitelná situace dvojího sídla Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Eh, vzdálenost evropských institucí v okamžiku hospodářské krize, kdy je zapotřebí šetřit eh, ve Španělsku, v Řecku 400 mm, milionů, 400 tisíc milionů ehm, eur, které toto stojí, eh, nedokáže přebít žádná petice. A tak já si myslím, že právě toto by neměl být způsob, kterým by měly evropské instituce odpovídat občanům. Děkuji vám, pane Salvini. Slovo má paní Vrtman. Děkuji. Tato výroční zpráva by měla hlavně dokazovat, jaké jsme učinili pokroky, ale tato zpráva se um, má téměř stejné znění jako loňská a předloňská. Samozřejmě, že to nemá nic, co dočinění s mým velice váženou, váženým kolegou Majerem. Spíše skutečnosti se nám nemění. Obrázek je stejný, postižené členské státy, již se to týká, jsou stejné. Většina petic se týká špatného provádění směrnic, a životního prostředí. Možná už je na čase, abychom si promysleli, jakým způsobem budeme schopni napravovat situaci a e, konečně se vypořádat s tím velice vysokým počtem porušování unijního práva. Tedy například zostřené kontroly, lepší provádění. To si vyžaduje aktivní spolupráci s komisí ve smyslu stanovisek. Rada přitom e, při zasedáních se často snaží vyhnout řešení. Potřebujeme změnit způsob práce. I naše e, snahy jsou podkopávány, pokud se po rozpravě nedostavují žádné konkrétní výsledky. Vidíme určitou tendenci u těch nových Eh, petic. Ale to, že se snižuje jejich počet, může znamenat i to, že občané se už prostě vzdávají, že už to nepojímají jako smysluplnou aktivitu. A proto já si myslím, že ačkoliv zůstávám bez přesudku, tak eh, ještě se musí mnohé zlepšit. Děkuji a nyní přecházíme k přihlášeným řečníkům paní Macany. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji panu komisaři Ševčovičovi, děkuji také kolegovi Mejerovi za odvedenou práci. Tato zpráva, jako každý rok, ukazuje, kolik práce bylo vykonáno v předchozím roce. Je to tedy nepochybně zpráva, která eh, odkazuje na to, co bylo vykonáno. Já přijímám ta, ty návrhy a, a komentáře eh, kolegů, zejména kolegyně Wertmann, která hovoří o tom, že se opakují jednotlivá témata, ukazuje to na nedostatečnou eh, výkonnost komise. Ohledně životního prostředí, což je téma, které se objevuje v našem výboru znovu a znovu, eh, stále je tedy předmětem stížnosti občanů. Právě zde na tomto místě bychom chtěli požádat mm, komisi o to, aby jednala a brala na vědomí jednotlivé petice a stížnosti občanů Evropské unie. Letos se objevila důležitá fakta. Za prvé je to schválení nařízení o e, občanské iniciativě. Občanská iniciativa dodává občanům legislativní e, moc, takže to, co říkal kolega Salvini, Neznamená to jen, že větší počet občanů bude tedy eh, zapotřebí k tomu, aby byla předložena petice, ale bude dána takto občanům eh, určitá další pravomoc. Eh, a to v reglementační proceduře, která bude umožňovat také slyšení občanů, tak jak to bylo již dohodnuto s panem komisařem Ševčovičem a dalšími. Doufám, že na základě těchto žádostí dojde k dalším krokům. Také se věnujeme aplikaci Charty základních práv, která je citována ve zprávě, ale je to téma, kterým se zabývá petiční výbor společně s Evropskou komisí. 6. října se bude konat seminář, jehož se budou účastnit odborníci a budou se snažit eh, přinést odpovědi na to, co by mohlo být naším dalším hlavním směrem. Poslední poznámka, ta se týká toho, co řekl pan Salvini opět. Já si myslím, že prostřednictvím petičního výboru nelze řešit problémy občanů, ale prostřednictvím tohoto orgánu lze podporovat demokracii, která je zapotřebí pro budování politické Evropy. Děkuji. Děkuji vám, paní Maconi. Slovo má na minutu a půl, pan Kašman. Um, Pane eh, předsedo, já vítám zprávu petičního výboru za rok 2010 a rád bych zejména vzdal hold práci sekretariátu. Ehm, které, který vede David Lowe, který zpracovává tisíce petic a dokazuje úspěch tohoto systému. Rovněž bych rád podtrhl význam spolupráce mezi Evropským ombudsmanem a komisí, která rovněž roste, zejména s paní komisařkou Redingovou, která e, vždy bez výjimky byla přítomna na našich zasedáních. Rovněž význam charty základních práv. Nyní ji můžeme prosazovat z právního hlediska, sehrává stále základnější úrohu, ale zároveň Zajímavé je, zda je schopná, zda ji můžeme vynutit. Například, když se díváme na to, jak Španělé zabavují země s náhrady a dokonce i e, vystěhovávají občany z legálně postavených e, domů, tak už od roku 2004 se to děje a nic se s tím nedělá. Tady dobře, že na to kolega poukázal, ale nám nestačí to, že neustále útočíme na komisi, protože jediné řešení je v rukou španělské vlády a to se musí dostavit okamžitě. Ehm, práva, nemovitostní práva jsou ehm, stále více ehm, důležitá. Bulharsko, Kypr, jiné země, tam se to rovněž objevuje a je čas, nejvyšší čas to vyřešit a myslím si, že komise, aby uspořádala seminář na vysoké úrovni právě k otázce práv občana k nemovitostem a právní zádrhely, které vidíme, pozorujeme v různých zemích, tak, aby byli občané do budoucna budoucna opravdu chránění. Děkuji panu Kašmanovi a další řečník na dvě minuty, pan Bula. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Majerovi eh, po slovech kolegů, kteří byli někdy i kritičtí, tato zpráva o činnosti z roku 2010 je mimořádnou příležitostí k tomu, abychom hovořili o petičním výboru, který je málo znám Eh, třeba že má eh, přímý styk s občany a má legitimitu v parlamentu. Můžeme poskytovat dlouhé zkušenosti díky, eh, díky tomu, že máme právě přímé styky s občany. Občané se obrací na Evropský parlament a tímto způsobem hájí svá práva. Můžeme se také těšit tomu, že tento, tato diskuze je velice pokojná. Je třeba naslouchat eh, stížnostem občanů a je třeba hledat řešení a chránit občany. Bohužel eh, prostředky, které máme, jsou doposud omezené zejména ohledně nebezpečí pro eh, životní prostředí a projektů, které se chystají prostě životního prostředí. Je třeba věnovat se také právům lidí a právům dětí, zejména v případech rozvodu. Lituji toho, že Eh, národní orgány nám pokaždé neposkytují všechny potřebné informace a chci poděkovat Evropské komisi za vyhledávací práci eh, dokumentů a zejména za hledání pravdy. Eh, děkuji také za konstruktivní spolupráci s Evropským ombudsmanem a chtěl bych říci občanům, aby nadále se na nás obraceli, protože jsme jejich přímými zástupci, přímo zvolenými zástupci. Vždy budeme jednat v zájmu eh, evropského práva. Děkuji vám, pane Bulande, jako další minuta paní Plašeková Beňová. Děkuji vám. Pane komisaři že jsem velice ráda, že jste zde v této diskuzi. Jsem rada, protože jste známi svým posledním eh, postojem k občanským eh, iniciativám. Třeba, že mnoho lidí rezignovalo na eh, petice, mnozí se stále ještě takto obracejí na Evropský parlament. Často to je odvolání proti rozhodnutí vnitrostátních orgánů. Ve většině peticí se hovoří o nesprávném uplatňování evropských předpisů, ať už v důsledku chybné transpozice, nedostatečného uplatňování nebo jejich porušování. Abychom nemrhali zájmem, vzácným zájmem Evropanek a Evropanů bude zapotřebí, abychom eh, především se zaměřili na eh, kompetence těchto petici. Často se jednalo o případy, kdy předkladatelé si spletli evropskou nebo vnitrostátní eh, pravomoc a také si spletli evropské instituce s Radou Evropy a se Sodem pro lidská práva. Třeba, že tyto petice jsou v souladu s právem, pak se dostanou kam mají, proto je třeba, abychom eh, jasně informovali občany, eh, je třeba jasně informovat, eh, jakým způsobem se mají kam obracet a čeho lze dosáhnout peticemi. Děkuji, paní Flašiková. Následovat budou příspěvky Catch the Eye na minutu. Pan, pan Basisku. Až dori și eu să-l felicit pe Srdečné díky, pane předsedající. Já bych ze své strany rovněž ráda poblahopřála panu zpravodaji za tuto skvělou zprávu. Doporučení, pod těmi se mohu podepsat i já eh, pro práce do budoucna petičního výboru. A zároveň bych ale ráda poukázala na zásadní problém totiž, že občané nejsou dostatečně informováni o práci toho výboru. V roce 2010 se počet petic snížil a e, bohužel příliš vysoký počet byl e, prohlášen za nepřípustný. Parlament musí e, pracovat transparentněji, to se často právě by měl odehrávat prostřednictvím petičního výboru, proto potřebujeme určité kroky, abychom posílili právě nástroj občanské iniciativy. Tím zajistíme, aby právě i nové právní akty e, se těšily podpoře občanů. Důležité je i prosazování karty základních práv ve všech státech Evropské unie, protože to má přímý dopad na každodenní život občanů a e, společné e, dobro, společné statky, to je základ pro lepší životní podmínky všech evropských občanů. Děkuji. Nyní pan Magenes na minutu. Děkuji, paní Magenes. Děkuji, pane předsedající. Jako členka, která právě musela eh, stáhnout své členství v petičním výboru, bych ráda poděkovala všem kolegům členům i sekretariátu. Prostě to byla otázka eh, určitého eh, pracovního vytížení v jiných výborech. Přeji však mnohé úspěchy svým následníkům a brzy bude právě britská vláda vyplácet peněžní náhradu určitým evropským občanům, kteří měli různé problémy. Máme neustále trvající, přetrvávající problémy s e, právem na nemovitost e, v jiných státech a podporuji iniciativu kolegy Ašmana, že by se to mělo nějak kolektivně řešit. Totiž buď varovat e, občany, že nejsou co by občané chráněni v té či jiné zemi, anebo něco pro ně dělat, aby e, ta situace nenastala. Hovoříme o tom, že potřebujeme více Evropy, ale my potřebujeme právě více Evropy právě například v systému nakládání s nemovitostmi a občanskými právy. Děkuji. Další. Předávám slovo panu komisaři. Pan Ševčovič, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, a děkuji všem za příspěvky a za vynikající práci petičního výboru. A když dovolíte, já bych zareagoval na některé z těch příspěvků. Tak především důležitou roli komise je být strážkyní smluv a to znamená, že my musíme respektovat zákon. Musíme respektovat dělbu práce mezi evropskou úrovní a národní úrovni a musí to být vždycky přesně. Eh, jinak cokoliv uděláme, eh, každý kus legislativy, který přijmeme, může být napaden. A proto je důležité, abychom byli opatrní, obezřetní eh, v otázce, jak korektně uplatnit právo, poněvadž na to vlastně máme dohlížet, musíme být příkladní. Nicméně já chápu eh, vaše obavy a námitky. Mnoho překladatelů petic je nespokojeno s tím, jakým způsobem eh, jsou tyto zákony naplňování. A já si myslím, že eh, myšlenka pana Jára, aby se zlepšila komunikace, zejména v souvislosti s komplikovanými legislativními akty, což je zejména v oblasti životního prostředí a podobně, tak to řekla paní eh, Macony, ten, ta myšlenka mm, semináře, tak, jak by to měla zorganizovat DG životní prostředí, tak já myslím, že toto je skutečně eh, dobrý nápad a mohlo by to velice pomoci. Pokud se týče další eh, věci, a ta tady zazněla několikrát ze strany poslanců Evropského parlamentu, to je otázka základních práv. I tady musíme respektovat zákon a skutečnost, že e, základní práva podle charty nesmí být uplatňována nad rámec a působnost legislativy Evropské unie, tak toto je důležitá věc a je to třeba vysvětlit předkladatelům petic. To znamená, že my s vaší pomocí bychom rádi uspořádali speciální konferenci o tom, jakým způsobem může fungovat tato charta. Mělo by to být v říjnu a já myslím, že tady tím se bude moci vysvětlit, co vlastně mohou, na co mohou dohlížet evropské instituce. A ještě poslední bod. Iniciativa evropských občanů. My budeme s my jsme pracovali velice úzce eh, s petičním eh, výborem a s paní poslankyní Macony, eh, když procházela toto nařízení Evropským parlamentem a řada zpravodajů toto považovala za velice důležité. Takže Opět eh, my eh, souhlasíme s tím, aby se eh, podobné semináře uskutečnily také v Evropském parlamentu a bylo by dobré, kdyby také parlamentní půda se propůjčila k tomu, aby zde zazněla slyšení na toto téma. Ale samozřejmě je na rozhodnutí Evropského parlamentu, aby se rozhodlo, jakým způsobem bude Evropský parlament k této občanské iniciativě přistupovat celý parlament a příslušné výbory. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní pan eh, Majer, vy nám můžete nyní uzavřít tu debatu. Děkuji vám, pane předsedající. Já myslím, že ta eh, debata ukázala, na čem petičnímu výboru záleží. Eh, my jsme uvedli a zopakovali, že se musíme snažit o rychlejší zpracovávání petic, zejména tehdy, kdy jde o ohrožení biodiverzity lhuty, které potřebujeme, jsou často velice dlouhé, počíná to komisí směrem k členské zemi a zase zpět. Ta komunikace prostě trvá tak dlouho, že u projektu, kdy je ohrožena biodiverzita, se prostě nestíne zasáhnout a škodu už nelze odstranit také eh, rychleji a naléhavěji by se mělo postupovat v případě, eh, kdy legislativu porušují národní státy. Dále výbor se domnívá, že bychom se měli eh, také starat o otázku občanské iniciativy. To je nástroj, jimž mohou evropští občané směřovat své legislativní petice směrem k tomuto parlamentu. A třetí bod, eh, to je otázka vlastnictví. Bylo to tady zmíněno a eh, musím říct, že my jsme se tím nezabývali úplně do detailu, ale ano, je velice důležité uplatňovat chartu základních práv a my si myslíme, že pokud eh, nemáme dostatek právních instrumentů, které by nám pomohly s tím pohnout, hm, tak eh, si to vyžádá otevřenou debatu, tak, aby všechny členské země Evropské unie se drželi eh, legislativy. Já bych závěrem chtěl poděkovat všem kolegům za spolupráci a také bych chtěl poukázat na to, že výborně pracoval sekretariát, za to jim děkuji a doufám, že zítra během hlasování se nám toto podaří uzavřít a eh, snad eh, nebudeme muset i v roce 2011, tedy za rok 2011, eh, prosit o to, aby byly zkráceny lhůty, zejména v oblástkách životního prostředí. Děkuji vám. Téma je tímto uzavřeno a hlasování proběhne zítra po 11.30.